se bude konat zítra. Dostáváme se k poslední zprávě na našem pořadu jednání a to je zpráva Vasco Grasa Moura, mnohojazyčnost, výhoda pro Evropu i společný závazek. Prosím, uděluji slovo zpravodajovi. Děkuji, pane předsedo. Sdělení Evropské komise mnohojazyčnost, výhoda pro Evropu i společný návazek se týká celé řady dokumentů ze strany parlamentu, rady, výboru legionu a hospodářského a sociálního výboru. Tyto dokumenty se zabývají mnohozetečností z různých aspektů. Tato zpráva podporuje pozici Evropské komise a představuje pozici Evropského parlamentu. Mnohojazyčnost je velký vý, velká výhoda, velká konkurenční výhoda. Je důležité podporovat programy na vý, rozvoj jazykových schopností a výměnové programy a je důležité vidět jazyky jakožto element sociální integrace. A také to, že jazyk má historické a kulturní aspekty, a to nejenom v rámci Evropské unie, ale i mimo Evropskou unii. Otázka mnohojazyčnosti musí být podporovnána například eh, odpovídající technologií, znalostmi a je důležité, že máme v Evropě i další jazyky, které my se v Evropě hoří a je nutné zohlednit také klasickou No, Je nutné, aby se děti učili eh, řeči, jazyky již v mladém věku, ale také i aby se jazyky učili i dospělí lidé. Výuka jazyku je základní instrument. Nejdříve je třeba podporovat úřední jazyky a v zemích, kde je více než jeden úřední jazyk, eh, podporovat i další jazyky. Zejména ovšem je třeba podporovat úřední jazyk země. Na v některých bodech eh, po mé zprávě ukazuje na regionální jazyky a jazyky menšin. Myslím si, že tyto jazyky nejsou dostatečně podporovány a proto je důležité překládat alternativní návrhy. Socialisté a zelení předložili alternativní návrh a chtějí tyto body vyškrtnout. Tyto body ovšem souvisejí se základními právy a s svobodou eh, jednotlivce. Jde o to, že toto právo musí být vykonáváno všude v Evropské unii, například zem, pomí, mám na mysli baskečtinu či kataláštinu. Španělsko je dnes například zemí, která během tří měsíců rozhodla, že bude podporovat katalánštinu a baskeštinu. Myslím si, že neexistuje alternativa, která by vedla mimo takovou tu podporu. Nejde o to podporovat národní protekcionismus, jde o to, že je nutno ctít základní lidská práva a to s ohledem na princip subsidiarity. Parlament a rada již schválili dříve tehdy které se tohoto týkají a to, co my nyní schválíme, nesmí jít proti těmto textům. Já důvěřuji podporu tohoto parlamentu. Výbor pro kulturu hlasoval této zprávě 17.2. s velkou většinou. Pane předsedo, Evropská unie musí být místem pluralismu, který respektuje různé jazyky a kultury zde musíme ctít základní lidská práva a svobody. Děkuji. Nyní naposledy dnes večer pan Michel. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, nejprve chci poděkovat panu Grasu Mourovi za jeho zprávu z vlastního podnětu o mnoho, mnoho jazyčnosti. Tato zpráva podporuje přístup komise a zdůrazňuje kvalitu výuky jazyků i pedagogů. Hovoří o integrovaném přístupu tak, aby se výuka jazyku dotkla všech vrstev společnosti, hovoří o jazykové rozmanitosti, která umožňuje také porozumění mezi lidmi eh, prostřednictvím eh, literárních překladů, šíření kulturních tradic a eh, kulturního porozumění s třetími zeměmi. Souhlasím se s pravodajem v tom, že mnohojazyčnost má významný dopad na každodenní život evropských občanů vzhledem k tomu, že je tady velká mobilita, migrace a také globalizace. Princip materského jazyka plus dva plus učení cizího jazyka už v raném věku, to jsou pro nás takové hlavní body politiky mnohojazyčnosti. Náš přístup právě z toho vychází. Také se snažíme zaměřovat na celoživotní učení a na ty nejzranitelnější Eh, skupiny. To jsou lidé, kteří třeba nedokončili školní docházku, přistěhovalce nebo lidé, kteří nejsou talentováni na jazyky. Chceme také pomáhat i seniorům, kteří vlastně někdy nemají dostatečné jazykové znalosti. Chceme-li tedy eh, se dostat i k těmto cílovým skupinám, je třeba skutečně eh, využívat i nové technologie, internet, různé sdělovací prostředky. To jsou nejrůznější možnosti, jak se k těmto skupinám dostat a jak jak zlepšovat výukové metody s ohledem na jejich specifické potřeby na úrovni EU. Máme program celoživotního vzdělávání, který zároveň podporuje všechny úřední jazyky EU, regionální a menšinové jazyky a i další jazyky, kterými se ve světě mluví. To odráží i novou eh, skutečnost uvnitř EU a nové jazykové potřeby našich spoluobčanů. Zvyšuje se mobilita a migrace a je tedy třeba eh, lépe ovládat eh, co nejvíce jazyků. I přistěhovalci musí ovládat jazyk hostitelské země, aby se mohly lépe integrovat. Členské státy mají hlavní roli v rozhodování o výuce jazyku i ve prospěch Eh, menšiny. Připomínám také Chartu Rady Evropy v této věci. Děkuji parlamentu za, naši, za jeho podporu přístupu mnohojazyčnosti. Děkuji, pane komisaři. I o této zprávě budeme hlasovat zítra, tím jsme probrali všechny body na našem pořadu jednání. Zítra Budeme pokračovat v 9 hodin, budeme pracovat eh, od 9 do 13, pak od 15 eh, do 18 a tak dále. Tímto